Ladies and Dámy a pánové, ještě jednou vám přeji dobré dopoledne. V tuto chvíli už oficiálně eh, zahajuji zasedání pod výboru SEDE. To předchozí část byla mimořádné společné zasedání výboru pro zahraniční věci a podvýboru pro bezpečnost a obranu, a to společně s delegací EU Ukrajina. Dovolte, abych připomněla, že naše dnešní zasedání se přenáší živě na internetu. Opět mají přednost tlumočení v jazycích plnoprávných členů podvýboru pro bezpečnost a obranu. v tuto chvíli musíme přijmout eh, dnešní návrh pořadu jednání, včetně tady toho předchozího bodu, který již proběhl. Omlouvám se že za opoždění. Za spoždění. A pokud nejsou připomínky, považuji pořad jednání za schválený. Zápis, aha, ještě ne. Je to mimořádné zasedání, takže se okamžitě pustíme do obsahového bodu na pořadu jednání. Chtěla bych hned na začátek říci, že eh, struktura dnešní rozpravy je poněkud odlišná. Já představím naše dnešní vynikající pozvané řečníky a tu rozpravu rozdělíme na dvě části, protože naše první panelistka, paní profesorka Elžběta Karská, zároveň předsedá e, pracovní skupině OSN pro e, námezdné vojáky. Je také vynikající akademičkou, vědkyní, právničkou, která se specializuje na mezinárodní právo a humanitární právo. A dnes odpoledne musí předsedat pracovní skupině v Ženevě, takže ji musíme dát na začátek čas, poté jí budete moci klást otázky a ona odpoví, protože paní Karská nás musí opustit za půl hodiny. Také bych chtěla srdečně přivítat paní profesorku Elke Krámanovou. Eh, akademickou pracovnici z Londýna, která se také zaměřuje na téma našeho dnešního slyšení. Také bych chtěla přivítat pana profesora Marka Kolse z Bruselské univerzity, který pohovoří také o tomto tématu. A dále zde máme zástupce vůbec sektoru soukromých bezpečnostních agentur, pana plukovníka Krise Sandersona, který je členem Združení eh, pro etické kodexy těchto firm. Ale dovolte, abych už bez dalšího dala slovo paní profesorce Alžbětě Karské a potom budeme mít čas na pokládání otázek a potom se pustíme do ostatních prezentací. Máte slovo, paní profesorko. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážení, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové. Je mi ctí, že jste mě pozvali, abych se účastnila tohoto veřejného slyšení v Evropském parlamentu ve vašem výboru vaše práce především v podvýboru pro bezpečnost a e, obranu a vaše spojení s vysokou představitelkou je velice, má veliký vliv na bezpečnost členských států, tedy občanů 28 členských států EU a celé řady dalších. Vaše, váš podvýbor pro lidská práva také napomáhá vytvoření rámce pro dodržování lidských práv obecně a také v oblasti v oblasti zahraniční politiky a bezpečnosti. A právě v tomto kontextu pracovní skupina pro využívání námezních vojáků považuje za naprosto nezbytné kon, pravidelný kontakt s Výborem pro zahraniční věci Evropského parlamentu. Porušování lidských práv a práv na sebeurčení, toto je eh, něco, co eh, Komise pro lidská práva OSN stanovila už v roce 2005. Máme pracovní skupinu, eh, která se skládá z pěti členů. Je tam pan Gabarodna z USA, potom tam máme pana Kace z eh, Spojené Afriky, potom zástupkyně z Chile a zástupce z Jemenu a já tady jsem v tuto chvíli předsedkyně a zpravodajkou této pracovní skupiny. Ta pracovní skupina je součástí zvláštního postupu OSN a Rady pro lidská práva. Je to tedy eh, expertní sbor pro monitoring a sbírání fakt. V posledních deseti letech eh, využívání těchto soukromých bezpečnostních firm eh, narostl podstatným způsobem a privatizace toho, co dříve bylo tradičně ponecháno na vládách, včetně tedy vedení válek, boje a využívání firm, které poskytují bezpečnostní služby pro těžební průmysl, to v tuto chvíli eh, je velkou výzvou pro lidská práva a především pokud jde o zodpovědnost a eh, opravné prostředky proti porušování lidských práv. A z toho důvodu v roce 2008 pracovní byl tady mandát naší pracovní skupiny rozšířen, aby tady mohl pokrývat i právě tyto soukromé agentury. A dopad, aby se byl, mohl zabývat také dopady eh, činnosti těchto firm na lidská práva. Dále usnesení OSN eh, bylo k tomu vypracováno, bylo provedena místní konzultace a máme teď návrh eh, konvence Eh, která se týká těchto firm a v roce 2010 toto bylo předloženo k projednání v rámci OSN. Také v roce 2010 otevřená pracovní skupina mezivládní začala uvažovat o možnosti vypracování mezinárodního rámce pro regulaci, monitoring a dohled nad činností soukromých bezpečnostních agentur a vojenských firm. Nájem, tedy pracovní skupina pro námezní vojáky vždycky sloužila jako zdroj pro mezinárodní mezivládní skupinu nezávislou a to především tím, že projednává právě ten návrh možné úmluvy. Přispění pracovní skupiny také souvisí v tom, že vypracovala studii mezinárodní, tedy národních právních úprav ohledně těchto agentur a Rady, Radě pro lidská práva jsme předložili několik zpráv. Naše studie posuzují stávající vnitrostátní právní úpravy, které se týkají soukromých bezpečnostních agentur a jejich efektivnosti, pokud jde o ochranu lidských práv a prosazování odpovědnosti za porušení těchto lidských práv. Určili jsme tam společné body, dobré praxe a také mezery které existují v těchto předpisech. Pracovní skupina má v úmyslu pokračovat ve své práci na tomto tématu a výsledkem bude globální studie založená na regionálních analýzách. Naše zpráva pro Radu eh, pro lidská práva v letošním roce pokrývá 8 eh, zemí ve Střední Americe a Karibiku, 8 zemí v Jižní Americe a 4 evropské země. To vyplývá, tedy navazuje na zprávu eh, z roku 2014 naší skupiny, která se zaměřovala na 8 frankofonních afrických zemí, 8 eh, azijských zemí a v roce 2013 jsme se zabývali 13 anglofonními africkými státy. V naší další zprávě pro Radu pro lidská práva v roce 2016 se naše pracovní skupina chce zaměřovat na vnitrostátní právní předpisy zemí ve východoevropské skupině, také v Severní Americe a v oblasti Tichomoří. Za posledních několik let naše pracovní skupina navíc pořádala setkání odborníků a konzultovala se zúčastněnými stranami také otázku využití těchto eh, soukromých firm v rámci OSN. A o tom jsme také vypracovali zprávu pro generální pro valné schromáždění OSN v roce 2014. Ze všech našich aktivit zešly klíčové body v Evropě, ze všech zemí Francie, Maďarsko, Švýcarsko a Spojené království má legislativu, která se týká soukromých bezpečnostních agentur. Spojené království s výjimkou některých ustanovení o licencích a povoleních, ale nemá podrobnou vnitrostátní úpravu činnosti soukromých bezpečnostních agentur. A místo toho se spíše drží se, systému založenému na sebeřízení. Pokud jde o geografické pokrytí, tak se legislativa liší. Francie a Maďarsko nemají uplatnění mimo své území, kdežto Spojené království a jejich systém je založený na principu teritoriality a to znamená, že tedy osoby nemohou být ve Spojeném království stíhány za trestné činy, jich se dopustí v zahraničí. Francouzská legislativa se netýká jenom místních firm, ale také služeb, které tyto firmy poskytují v zahraničí, eh, anebo kde si je tady švýcarská vláda najímá. To se týkalo Švýcarska, pardon. Pokud jde o registrační a licenční režimy či výcvik zaměstnanců takových firm, není upraven v Maďarsku, Francii ani ve Spojeném království. S, výjimkou veřejno, tedy eh, toho, že ve Spojeném království je možné veřejné zakázky pro tyto firmy eh, zrušit na základě porušování lidských práv. Ve Švýcarsku mohou úřady zakázat určité činnosti, které by mohly být vést k porušení lidských práv. Žádná z těchto právních úprav, které jsme zhodnotili, neobsahuje ustanovení o podávání zpráv, o porušení lidských práv, kterých se dopustí zaměstnanci těchto soukromých agentur, anebo ohledně nápravy pro oběti takovýchto činů. Globálně, pokud jde o osvědčené postupy, v rámci těch zemí, které jsme eh, zkoumali, jsou následující. Jsou to právní předpisy, kde jsou jasné sankce, včetně pokut a trestu odnětí svobody eh, za porušení lidských práv, za závažná porušení lidských práv, a také vyžadování e, pojištění e, rizik, která vyplývají z činnosti těchto agentur. Dále jsou to právní předpisy, které konkrétně stanoví, že výcvik zaměstnanců musí také zahledovat dodržování fyzické integrity osob, které se setkávají se zaměstnanci těchto firm, a to v souladu e, s ochranou lidských práv a jsou to také právní předpisy, které vyžadují, aby eh, dozorčí orgán měl rejstřík osob, které poskytují tyto soukromé bezpečnostní firmy a také osob, které byly z nich vyloučeny pro porušení. Pokud jde o mezery v těchto právních předpisech, tak naše pracovní skupina identifikovala pouze několik zemí, které mají vnitrostátní legislativu, která pokrývá i činnost soukromých bezpečnostních agentur v zahraničí vzhledem k nadnárodní povaze činnosti těchto agentur je právě nedostatečná úprava rozsahu eh, těchto právních předpisů je vážným nedostatkem. Dále, ačkoliv obecně státy mají předpisy v této oblasti, tak tam nejsou obvykle odkazy na, jednotném, na jednom určitém orgánu, který by byl zodpovědný za vydávání licenzí a sledování činnosti těchto soukromých bezpečnostních agentur. Nebo uh, tam nejsou odkazy na konkrétní pravidla, která by stanovila eh, vůbec rozsah monitorovacích aktivit a kontrol. Dále naše pracovní skupina zjistila slabiny v systému eh, najímání a kontrol a také výcviku zaměstnanců těchto agentur. A tím se stěžuje tedy dobré porozumění eh, právním úpravám a jejich skutečné využívání v praxi. Jednotlivé státy mají různé přístupy k regulaci eh, toho, jak, co jsou dovolené činnosti a co jsou zakázané činnosti. Zde jde o rozdíl mezi e, funkcemi a činnostmi, které vykonávají soukromé agentury a činnostmi, které může vykonávat pouze policie a armáda. Některé státy také využívají ten přístup, že konkrétně výslovně zakazují určité činnosti, jako například přímá účast e, v konfliktech a v ozbrojených konfliktech v zahraničí. Náš výzkum také naznačuje, že jsou závažné mezery legislativní, pokud jde o nelegální získávání zbraní a pašování zbraní ze strany eh, zaměstnanců těchto soukromých bezpečnostních agentur a také nejsou upraveny následky. Navíc existují různé přístupy k úpravě použití síly a střelných zbraní ze strany soukromých agentur a většina těch vnitrostátních právních úprav, které jsme proskoumali, neobsahuje žádné požadavky na zaměstnance těchto agentur, aby prošli nějakým základním výcvikem, jako například eh, školení v oblasti mezinárodního práva a standardů v oblasti lidských práv. Obecně v celých regionech naše pracovní skupina dosáhají, dochází k závěru, že legislativa nemá odkazy na eh, to, že by tyto firmy či zaměstnanci měli dodržovat mezinárodní standardy, standardy v oblasti lidských práv. Odpovědnost a občanskoprávní eh, zodpovědnost těchto firm a zaměstnanců a stál, také efektivní na, možnost nápravy pro um, oběti také chybí je velice důležité, aby tady tyto oběti měly přístup k náprava, nápravě, ale tím, že neexistují pravidla, může to vést k neefektivní úpravě vůbec tohoto průmyslu, tohoto odvětví. A konečně všechny analyzované země mají právní předpisy, které upravují eh, soukromé agentury, ale privatizace bezpečnostního průmyslu je v každé zemi eh, nahlížena jinak. A to vede k tomu, že tyto právní úpravy spolu nejsou kompatibilní. My tady zdůrazňujeme, že ty různé přístupy a mezery v legislativě, které se projevily v naší studii, mohou vést k vážnému porušení zásad vlády právního státu a odpovědnosti těchto firm a zaměstnanců za porušení mezinárodního práva. A navíc tyto mezery v legislativních úpravách zvyšují riziko nedodržování základních lidských práv, například práva na život, práva na bezpečnost, zákaz svévolného omezování osobní svobody, zákaz mučení a krutého, nelidského či ponižova, ponižujícího zacházení a také práva os, obětí na účinné nápravné prostředky. Naše pracovní skupina proto doporučuje zpřesnění právní úpravy, která se týká použití střelných zbraní a síly a také zajištění možnosti postižení těch, kteří jsou odpovědi, odpovědní za porušování lidských práv v zahraničí. A to proto, že A je tedy potřeba také uzavřít i regionální a meziregionální mezistátní dohody. Chceme, aby existovaly standardy pro hodnocení činností, eh, které mají eh, vést k dodržování lidských práv. Je potřeba také stanovit sankce, eh, přes, přesnit přístupy pro najímání a kontrolu zaměstnanců. To je třeba zlepšit. Pokud jde o mezinárodní zákony a standardy v oblasti lidských práv, to musí být také zohledněno v eh, požadavcích na školení a výcvik. Je třeba, aby toto plnilo minimální standardy pro trvání eh, smluv a také je třeba zajistit, aby bylo obsahem předpisy v oblasti lidských práv. Stávající legislativa se dostatečně nevěnuje zásadním tématům, jako je vydávání licencí a monitorování, dále eh, kontroly zaměstnanců, zodpovědnost a možnost nápravy pro oběti. A stávající mezinárodní opatření zatím tyto mezery nezaplňují. Mezinárodní etický kodex pro soukromé bezpečnostní agentury je nesmírně důležitou iniciativou, ale je dobrovolný. A zatím se nezdá, že by vedl k tomu, že by díky němu existoval, eh, existovala nějaká eh, významnější zlepšení. Montrealský dokument v podstatě jenom znovu zdůrazňuje eh, to, že mezinárodní právo v oblasti lidských práv se týká i těchto soukromých agentur v konfliktech, navrhuje nějaké praktiky, ale ten etický kodex není závazným právním kodexem. Vzhledem k tomu, jaké naše pracovní skupina identifikovala nedostatky, tak je třeba, aby vznikl komplexní, právně závazný eh, mezinárodní nástroj, který by byl nejlepším způsobem, abychom zajistili po celém světě konzistentní uplatňování pravidel a dodržování lidských práv všech těch, kteří jsou ovlivněni činnostmi soukromých bezpečnostních agentur. Mezinárodní úmluva by poskytla standardní regulativní rámec a také je třeba stanovit jeden konkrétní orgán, který by se zabýval určitými aspekty činností soukromých bezpečnostních agentur. Je třeba zajistit zodpovědnost eh, zaměstnanců těchto agentur a také zaručit právo na efektivní možnost nápravy pro všechny oběti pro, po celém světě ustanovení mezinárodní úmluvy o vydávání licencí, povolení náboru a výcviku zaměstnanců těchto soukromých agentur, to by přispělo k vytvoření společného a konzistentní právní úpravy, která je potřebná k tomu, abychom zajistili nezbytnou kontrolu nad činností soukromých bezpečnostních agentur a také abychom zajistili provádění nezbytných standardů, mezinárodních standardů v oblasti, v oblasti lidských práv a abychom také zajistili to, že budou tyto agentury, soukromé agentury, odpovědné a jejich zaměstnanci také, že budou zodpovědní za porušení práva. Právně závazný nástroj by také doplnil stávající regulativní iniciativy, jako je třeba vnitrostátní legislativa, dokument z Montro a Mezinárodní etický kodex pro soukromé poskytovatele bezpečnostních služeb. Vážené poslankyně a vážení poslanci, během naší dnešní rozpravy chci přivítat možnost se od vás dozvědět, jaké jsou vaše zkušenosti a také možnost prohloubit si naše eh, náš náhled na to, jak se, jaká je vaše perspektiva. My jako pracovní skupina tedy samozřejmě se zasazujeme o komplexní mezinárodní právní rámec. Jaké jsou minimální vlastnosti tohoto rámce, který by zajistil ochranu lidských práv, odpovědnost a nápravu porušení lidských práv? Jak můžeme přispět k té stávající diskuzi? to se chceme dozvědět z dnešního setkání. Ještě jednou mnohokrát děkuji za pozvání do této diskuse, je to pro mě velice důležité a je mi také potěšením, že zde dnes mohu být. A je to důležitým krokem, musím říct, v rámci toho dialogu mezi pracovní skupinou OSN, která má na starosti využívání námezních sil a orgány EU jako takových. Ještě jednou mnohokrát děkuji za pozvání a děkuji za pozornost. Thank you, Professor Kerr. Sure. Děkuji vám, paní profesorko. Nyní eh, bych eh, požádala paní Waltmans, eh, která stála za myšlenkou a vlastně u zrodu tohoto slyšení, aby si vzala slovo e, později po té, e, co projdou tedy e, vyslychneme další prezentace, ale možná, že pár, pár krátkých slov ne? Dobře. Tak pan Epitidies. Děkuji vám, paní předsedající. Skutečnost, že některé státy využívají žoldáky, aby eh, mohli eh, jak si zasahovat do eh, určitých konfliktů. To bylo zahájeno už kdysi ve starověku ale e, už tedy e, byla tato praxe opuštěna a nyní je na státech, aby s vlastními silami bojovali za své, e, za své zájmy. Mají vlastně armády. A teď se nám objevuje tendence navracet se k praktikám z minulosti. Ale Eh, situace se změnila a také eh, způsoby válčení jsou úplně jiné. Proto eh, takovéto kroky je třeba, je třeba jim bránit vojenskými a dalšími prostředky. Co se týče právních aspektů, musíme proskoumat právní základ pro Eh, ustavování soukromých eh, armád, jaká kritéria se tady mají používat. A eh, další legální, další právní otázka je, kde mají svoji centrálu nebo hlavní velení. Další, jak je trénovat zase právní základ pro toto. Kde se to má odehrávat, v které zemi, a e, v jakém právním rámci se to všecko má odehrávat. A dále, e, jaké poslání by měly mít tyto soukromé armády. E, na základě jakých kritérií se bude rozhodovat, zda jsou operačně připraveny nebo ne. Budou zde nějaká obecná kritéria nebo a kritéria uplatňovaná ad hoc. A pokud bychom se ponořili ještě hlouběji do vojenských aspektů, eh, museli bychom se ptát, jak bude zajištěna jednota velení, kdo to bude dělat a podle jakých kritérií, jak operačně využívat soukromé armády, jak je v případě nutnosti koordinovat s národními silami, jak je přemysťovat eh, do místa akce. Čili opět jsou zde, jsou zde právní problémy a nejasnosti. Další právní problém by byla odpovědnost země, která si takovéto soukromé armády platí, zejména pokud tedy eh, by docházelo také eh, k porušování lidských práv a podobně. My víme, že třeba ve Spojeném království eh, žádná taková zodpovědnost eh, není vyžadována. A eh, pokud tedy bychom na toto přistoupili, tak ptát, co když tato žoldenská armáda bude zaplacená jinou zemí a vrátí, obrátí se proti té vlastní zemi. Takže já myslím, že pokud eh, hovoříme o evropské obraně, je nutno se eh, spolehat na národní armády, které mají prostě mandát své země a jsou ochotní bojovat za svou zemi a nikoli eh, pouze sloužit pro jakýkoliv účel. Děkuji vám. Děkuji vám pan Demesmaker. Děkuji vám. Ik ben eh, voor mijn groep voor ECR eh, coördinator. Za skupinu EKR já jsem vlastně koordinátorem ve výboru pro lidská práva. Jestli dovolíte, tak vlastně budu mluvit za tuto stranu. Totiž eh, jsem trošku znepokojen, že v mnoha národních legislativách toho moc není o dodržování lidských práv. Málo, je tam málo prvků, které se týkají třeba ochrany obětí. A je to přímo v legislativě státu EU. Vy jste tady zmínila některé správné postupy a já bych rád věděl, jak to je s těmi členskými státy, které ty správné postupy mají které jsou ty státy, na které jste myslela? Mohla byste uvést nějaké příklady, protože lidská práva jsou univerzální, celosvětová a je to přece jenom jedno, jedna ze základních hodnot, na kterých stojí naše Evropská unie, takže by to mělo být v samém srdci u všech tedy norem. Co tedy čekáte od eh, Evropské unie? chcete od nás aktivní podporu, jako úmluvu na mezinárodní úrovni. Myslíte si, že bychom nějak mohli pomoci, abych jsme dotáhli ten nástroj? Mr. Ehler. Um, pan Ehler? Možná bych eh, na tomto místě se pokusil o vyjasnění pojmů. Je třeba už eh, jasně rozlišovat mezi pojmem eh, žoldnéř a bezpečnostní společnost. To je eh, důležité, abychom tady nemuseli se opírat o abstraktní příklady, ale také konkrétní. Například jedním z problémem řešení pirátského, jedním tedy z pirátského problému v Somálsku je Eh, nasazení na plavidlech a to jsme se slyšeli také od operačních velitelů eh, mise OSN, že tedy eh, měli tedy za sebou skupinu námořních sil a že se jim tady eh, tam podařilo nakonec eh, dosáhnout rozumné operační úrovně. V některých členských zemích je ten pojem žoldnéř eh, nebo zaměstnaný žoldnéř spíše vnímá jako žoldák a je to cosi trestného. A to bychom skutečně neměli eh, směšovat. Eh, to nemá nic společného s tím, eh, že ilegální používá, využívání žoldáku ve třetích zemích skutečně to není v pořádku, ale používat nájemní vojáky, tedy žoldnéře, jako pro vlastní potřebu, tedy na vlastním zemi, proč ne? Já bych tedy navrhl, Eh, jelikož my tady máme eh, jenom tři řečníky, že bychom možná eh, mohli pokračovat v tom slyšení a pak na základě celé té šíře představených prezentací bychom potom mohli klást další otázky. Já bych ale každopádně chtěl poděkovat a říci, že ta otázka, jak tedy to zásadně uspořádat, jednotně uspořádat, tak to je důležité. Ale opět bych rozlišoval mezi bezpečnostními soukromými službami a mezi eh, tématem žoldnéř. Děkuji. Tak já teď musím tuto debatu uzavřít, poněvadž eh, po těch dalších eh, třech prezentacích bude mít další debatu. Takže paní profesorka Kaška. Ano, eh, děkuji vám, paní eh, předsedkyně, děkuji vám za všechny intervence a zajímavé komentáře. Eh, kdybych se mohla tedy zastavit toho prvního, to je právní základ mise soukromých armád. Toto debatujeme nejenom z evropského pohledu, ale taky z pohledu globálního čili pracovní skupina eh, o využívání žoldnéřů eh, je na úrovni OSN. To eh, je ten globální pohled na věc. Ale samozřejmě sohdují se plně a nemůžu se příliš rozepisovat, rozhovořovat i do detailu o těch právních základech. Ale Eh, my tady máme určitý sektor a říkáme tomu eh, de facto odvětví soukromých bezpečnostních agentur. Mhm. Ale skutečně to, že je tady nedostatek eh, jasných poměrů a právních základů, to s tím skutečně souhlasím a ukazuje to, že potřebujeme mít nějaké řešení. Ten druhý vstup pana Demesmákera, Eh, ten ukazuje, že ano, že my skutečně máme očekávání na Evropskou unii a sice očekáváme eh, mezinárodní závazný instrument, tedy eh, konvenci, umluvu. Ta pracovní skupina připravila jakýsi návrh textu, je velmi dlouhý a těžko se bude svalovat, ale od roku 2011 se pracuje na tomto textu. A současně s tím máme mezivládní pracovní skupinu, kterou ustavila Rada pro lidská práva. Čili dvěma procesy se blížíme k témuž cíli, ale hlavní potíž spočívá v tom, že členské země EU jsou proti a narážíme skutečně na velmi silný odpor v mezivládní skupině. Tady on se usiluje o zastavení této debaty a proto jsem tady. My jsme eh, eh, v posledních čtyřech letech identifikovali přesně, kde jsou mezery v národní legislativě a v mezinárodním právu. A v zásadě nám tady chybí regulace. A to je eh, věc, na které pracujeme. A chceme tedy aspoň, aby probíhal dialog, poněvadž my eh, jsme zcela otevření v otázce, jak by měla ta regulace vypadat. Eh, největší problém ovšem je, aby vůbec běžel nějaký dialog. A, a to je vlastně smysl mé mysle dneska. A pokud bych se mohl zastavit u toho třetího vstupu pana Elra. Ano, žoldnéři, ale tady předpisy pro jejich eh, nasazování, eh, ty máme v článku 47 doplňkového protokolu Ženevské umluvy. A potom máme také umluvu OSN o eh, využívání žoldnéřů a podobnou africkou umluvu. Eh, Všechny ty se týkají eh, jednotlivců, tedy konkrétních osob, kteří, které mohou fungovat jako eh, žoldnéři. A samozřejmě tady je výčet všech bodů, tady v těchto dohodách. A pokud chcete být uznáván jako žoldnéře, ale vidíme, že ta definice je velmi velmi eh, zúžená. Jeden, jeden možný způsob je eh, změnit definici eh, žolnéře a druhá věc je možná zmínit se o moderním žoldnéřství, které, které tady existuje. Vyjasnění je velmi obtížné. Já jsem si jistá, že my eh, všichni víme, kdo to je eh, žoldnéř, ale eh, nevíme přesně, kdo to je taková ta soukromá vojenská firma. Tady nemáme definice. My máme sám, tedy máme pár definic, pokud se týče soukromých bezpečnostních firm. Ale co se týče mezinárodních právních eh, předpisů, tak tam eh, pořád máme velkou mezeru. Tak eh, já vám všem děkuji za komentáře a děkuji vám za pozvání. Děkuji, paní profesorská, a nyní dám slovo paní profesorce Kráman. Ano, děkuji vám za pozvání a já se pokusím to trošku dohnat, tedy ten ztracený čas. Já eh, bych chtěla hovořit o tom, jak se ty eh, eh, soukromé bezpečnostní agentury používají v EU. A e, ty výsledky, které zde prezentuji, jsou z mého e, současného výzkumného projektu, e, které financuje Spojené království. Čili je to o využívání soukromých bezpečnostních služeb v Evropské unii. Tak a co je tady zajímavé? Eh, problémy, které eh, jsme shledali v těchto organizacích, eh, jsou velmi podobné a já se k tomu dostanu. Elisabeta hovořila o úsilí OSN a my to se respektujeme. Já myslím, že to velice dobře se shoduje s tím, co probíhá v jiných organizacích. A myslím, že by tam měl probíhat dialog o tom, jaký druh regulace bychom si zde přáli. Můj projekt ukazuje, že existuje velice složitá síť eh, jaksi dodavatelů, dodavatelsko-odběratelských vztahů v EU. A máme zde eh, eh, řadu oblastí a v každé oblasti platí eh, separátně pravidla a řízení smluv a databáze a tak dále. Čili informace, které vám se mohou odprezentovat, jsou eh, tedy občas velmi dílčí a rozdrobené a víceméně eh, mají náhodný charakter. A to není jenom problém mého výzkumu, je to problém zejména demokratické kontroly a odpovědnosti. Protože i člověk jako já, který se tím zabývá velmi intenzivně, tak mm, stejně není schopný e, se dobrat toho, co se všechno děje. Tak máme dvě oblasti uzavírání takovýchto smluv. Jednak je to oblast vojenských operací, e, to, jsou, e, to je centrála EUFOR. Často přímo na místě se nabírají lidé, v zemích, kde se provádí operace. Pak máme další kontrakty pro Evrop, European Defense Agency, Evropskou eh, obrannou agenturu a tam eh, se to týká zejména vojenského vybavení a technologií, to je jejich tradice, ale oni se snaží tedy Eh, řídit tyto kontrakty eh, přímo eh, na místě během vojenských operací. Dále máme tady kontrakty podle mechanismu Atena. Tady se dotýká rámcových smluv, nikoli konkrétních smluv, ale jsou to rámce, v nich se mohou pohybovat další subjekty. No a pak tady máme Eh, kontrakty mezi eh, těmi státy, které vedou nějakou operaci a těmi, kteří přispívají. A něco úplně jiného eh, jsou kontrakty Evropské diplomatické služby. Tady se najímá, najímají, najímá bezpečnostní personál, který má chránit významné osobnosti. Dále zde máme ochranu diplomatických úřadů přímo v terénu a dále ochrana eh, eh, civilních a policejních operací. Mám tady eh, řadu příkladů, které ukazují, že Ukazují tedy, eh, jaké typy eh, služeb eh, Evropská unie outsourcuje, jaké druhy firm se zde najímají a jaké provádí operace. A tady máme konkrétní příklady. Tak třeba Euform ve své centrále Eh, si najali instalaci, eh, operaci, tedy provoz eh, školení pro mechanismy, systémy kontroly přístupu. To byla maďarská pobočka G4S. A také dochází k uzavírání smluv pro vystavění polních táborů Eh, to znamená, týká se to taky eh, eh, zasobování potravinami, vodou a tak dále a údržba. A to je vždycky kontrakt s jednou firmou, to jsou, vlastně, která je hlavním dodavatelem a ta mm, si potom může najmout subdodavatele a tím se rozmělňuje eh, zodpovědnost eh, vůči zadavateli eh, a ten zadavatel často neví, kdo skutečně provádí tu či onu dodávku. A potom také ti subdodavatele si musí ještě navíc najmout ochranu svých vlastních služeb. No. Čili samozřejmě Eh, oni potřebují ochranu, ovšem evropské síly jim tuto ochranu eh, neposkytnou, čili opět si musí, musí najímat nějaké zřejmě místní dodavatele. Pak tady máme Evropskou obranou agenturu a eh, zde byla smlouva EUFOR a TEA, což je tedy ano, na průzkum eh, v terénu. Dále tady máme mechanismus Atena, který má dvě eh, rámcové dohody. Ekonoma eh, des to je skutečně pro podporu reálného života a potom dodávky paliv. Čili toto oni potřebují a toto se využívá opakovaně, eh, zejména v Africe. No a pak tam máme tedy eh, ty eh, hlavní národy provádějící operace, tady se třeba poskytují služby letecké přepravy, to je celkem běžné v Africe, nebo tady máme zase Econma des to je eh, opět ten, ta podpora skutečně těch eh, životních potřeb mise. No a jak říkám, všechny tyto agentury eh, mají pravidla, každá svá vlastní a mm, také jak si, si je drží pod pokličkou, čili v podstatě ani evropská politika v tomto nemůže být nějak konzistentní. Eh, situace je celkem podobná u Evropské diplomatické služby, eh, i když je to jednotná agentura, očekávali bychom, že to bude nějak organizovanější nebo centralizovanější, ale není to tak. No, oni eh, opět mají zde ochranu významné osobnosti a na to používají G4S, ale diplomatické úřady mají často vlastní eh, smlouvy na ochranu právě na místě v těch zemích eh, s místními dostupnými dodavateli, kde se tedy eh, pohybují nebo kde působí. A samozřejmě to potom závisí skutečně na místních podmínkách, specifika. A to nemá žádný nějaký společný rámec. Pokud víme, tak Eh, eh, tyto kontrakty se nemusí objevovat eh, v databázi. Sice tady ten požadavek je, aby se kontrakty v Evropské unii zveřejňovaly, tak ono se to nevždy děje. A pak tady máme kontrakty pro civilní a policejní mise. To jsou většinou tedy nějaké ostrahy, něco podobného a opět máme tady většinou eh, místní eh, firmy nebo i mezinárodní hráče, jako je Arm Group nebo Hard Security. Eh, ty se používají na různých misích v Afganistánu. A tady máme několik dostupných čísel. Ukazuje se, že jsou to obrovské částky. V roce 2015 eh, tady máme dosud nepodepsaný kontrakt na více než 50 milionů a to zřejmě bude to eh, asi největší, největší objem jediné smlouvy za mnoho let. Eh, jaké to působí problémy? Tak jak říkám, především je to nepřehledné. Máme tady různé typy organizací, každá má svoje pravidla, své smlouvy, své řízení, což znamená, že nějaká eh, odpovědnost vůči veřejnosti tady se nemůže vůbec uplatnit, tady je těžko eh, najít, co kdo dělá a proč. Mezi jednotlivými agenturami je skutečně velmi chabá koordinace, čili pokud eh, někdo Eh, poskytuje služby mizerné, není nějaká centrální databáze nebo černá listina nebo něco takového. Prostě eh, tyto informace se nesdílejí, což umožňuje opakovat eh, pořád dokola ty samé chyby. A zrovna tak, když máme nějaké dobré zkušenosti s, někými, s, nějak, s určitými kontrakty, tak opět ani tyto dobré zkušenosti se nezdílí. Jak říkám, v Evropské unii eh, je velice málo pravidel, které by se aplikovaly a pokud se aplikují, tak je většinou nekonsistentně. Navíc ta kontrola je opravdu roztříštěná, což je dáno tím rozptylem kontraktů mezi množství agentur. Už eh, Tady byla řeč o negativních dopadech a já je tady mám teď sepsané na jednom snímku. Jako politoložka se zas tolik nesoustředí na právní dopady, ale spíš mm, ani na, na lidská práva a tak dále, ale spíše na praktické dopady přímo v terénu. To, že máte mnoho různých pravidel, omezenou konkurenci a Eh, podepisují se smlouvy, kde je možné ještě eh, k tomu přidávat subdodavatele, tak to je prostor pro korupci. Eh, to tež vede k nedostatečné účinnosti, a řekněme, nedostatečnému využívání prostředků, čili jsou tady zbytečně velké náklady. Eh, s tím, jak nám chybí konkurence, samozřejmě náklady a ceny rostou. Dále občas je tím podkopáváno odzbrojení a demobilizace, eh, pokud si tedy najímáte místní firmy, aby vás chránili, což se tedy děje. Dále eh, v Afghánistánu jsme zjistili, že eh, tyto místní firmy eh, mezi sebou také vedou různé boje. A to de facto podminovává, podkopává úsilí mezinárodního společenství o stabilizaci situace. Eh, také jsou tady dopady na obyvatele. Eh, přítomnost eh, naše tedy zvyšuje ceny potravin a občas zažíváme tedy případy poškozené pověsti, jak třeba jsme měli v případě G4S a jejich ochrany libijských hranic. Takže to jsou eh, skutečně důvody, eh, proč by Evropská unie měla uvažovat o centralizaci a harmonizaci eh, používání těchto služeb. Děkuji vám a nyní navrhuji, abychom si vyslechli další prezentace. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové. To, co říkali kolego, kolegyně, to bylo spíše z hlediska eh, nejdříve právního a teď z politického. Já jsem kriminolog, pracuji na Chenské univerzitě a Bruselské univerzitě už od roku 1984 a od té doby učím, ale také se účastním výzkumu právě eh, ohledně témat, která souvisejí s činností soukromých bezpečnostních agentur na jedné straně a také pokud jde o spravodajské agentury. A o tom jsme ještě vlastně nemluvili, o těch spravodajských tématech. Pokud jde o e, soukromé bezpečnostní agentury z akademického hlediska, já budu mít k tomu také určité teoretické tady připomínky, které doufám budou zajímavé, tak e, ta, ty soukromé bezpečné, bezpečnostní agentury, o ně se zajímáme už dlouho, už někde eh, před lety a lety francouzský eh, akademik eh, napsal článek o soukromém zajištění bezpečnosti. Soukromé zajištění bezpečnosti tedy není nic nového. Není to novinka posledních několika let. Musíme se ale také podívat na to, jak se vyvíjel tento sektor, protože ono to je širší téma než jenom soukromé bezpečnostní agentury či vojenské firmy. Soukromé zajištění bezpečnosti a obrany to se vždycky částečně tady eh, týká bezpečnosti, v uvozovkách tady armády, vojenských aktivit, také se to týká zajišťování policejních služeb, kontrol a také zpravodajských služeb. Co to tady znamená, že tady máme soukromé bezpečnostní agentury a vojenské firmy z právního hlediska a také z praktického a operačního hlediska? Samozřejmě to nejsou v tomto smyslu eh, ti nájemní vojáci, protože mm, ti žoldné řeči, e, nájemní vojáci, to jsou spíše jednotlivci, kteří jaksi vykonávají svoji činnost v zahraničí, v zahraničních armádách. E, velice často mezi soukromými bezpečnostními agenturami a vojenskými firmami jsou e, ty hranice nejasné. Máme také poradenské filmy, ale také soukromé spravodajské služby. Když se tedy vrátíme do Evropské unie a podíváme se na to, jak rozsáhlý je tento sektor, tak více než 3,5 milionu osob pracuje právě v sektoru soukromého poskyt zajišťování bezpečnosti v Evropě. A eh, je zde více než 100 tisíc firm, které se tím zabývají. Dále můžeme říci, že tento soukromý sektor je ekonomikou, která eh, vždycky přichází s novými službami. Je to tady eh, spíše sektor zajištěný nebo mm, založený na nabídce služeb. To je první věc. Za druhé, pokud jde o soukromé eh, agentury a zajištění bezpečnosti, tak si myslím, že první iniciativa byla, že už, jsme, že už byly sepsány no, pět bílých knih ve spolupráci s jako ESS. A v roce 2008 se této iniciativy poprvé e, ujala Francie. A ta první bílá kniha skutečně zdůraznila e, význam soukromého zajišťování bezpečnosti v globálním e, kontextu a také v rámci tedy toho státního kontextu. Druhá bílá kniha vznikla v roce 2009. Byla to švédská iniciativa a tam se to týká právě jednoho z klíčových aspektů těchto služeb, a to je prevence, předcházení. A já se k tomu ještě vrátím, protože skutečně během vojenských operací je potřebná prevence. Třetí iniciativa byla belgická v roce 2010. Ta třetí bílá kniha byla prezentována nebo se snažilo o vytvoření nějakého globálního bezpečnostního modelu, který by mohl sloužit jako příklad a týkala se tedy integrovaného bezpečnostního modelu. A čtvrtá bílá kniha vznikla v roce 2013 v Madridu, byla to tedy španělská iniciativa a ta poukazuje nejenom na ty negativní aspekty, a nejenom na to, k čemu se vždycky vrací ty diskuze, a to je kontrola dodržování lidských práv, a k tomu se vracím i já, ale také se zabývá socioekonomickou přidanou hodnotou soukromého bezpečnostního sektoru jako takového, protože víme, že více než 3 miliony lidí v Evropské unii pracují v tomto sektoru. A bývalý předseda Jacques Delors právě nastartoval tu původní prvotní iniciativu, která měla za cíl zdůraznit úlohu těchto soukromých firm. V roce 2015 vzalo na sebe iniciativu Německo. Pátá bílá kniha se zabývá vztahem mezi soukromými a bezpečnostními agenturami a technologiemi, protože v tuto chvíli dochází k přesunu od těch lidmi zajištěných operací spíše k technologii. Pokud jde o vývoj ještě dále, tak bych chtěl zdůraznit jednotlivé ty bílé knihy jako takové. To byla tady ta důležitá věc. Další věc je, že soukromé zajišťování bezpečnosti se zbíhá k jednotnému modelu. Chci pohovořit o jednom konceptu, který je belgický, ale využívá se také v Nizozemí a v Německu. A stále více vidíme, že se tento model e, využívá i v jiných členských státech a to je ten takzvaný integrovaný bezpečnostní koncern. Protože bezpečnost to už není jenom čistě státní záležitost. Nemůžeme ignorovat skutečnost. K čemu dochází? Dochází k tomu, že stále více jednotlivých členských států eh, volí spolupráci mezi soukromým a státním sektorem kdy tady je jasné, že jedna ta strana je jak si to má na starosti a řídí celý ten eh, proces, je to většinou ta státní, ale využívá se i soukromý faktor. A nejenom, že jsou to partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, ale vidíme i to, že se hovoří o rozpočtových otázkách, jde samozřejmě o peníze a Jde o to, že je třeba vždycky rozlišovat mezi privatizací a outsourcingem, protože to není to samé. Outsourcing znamená, že se využívají soukromé firmy pro veřejnoprávní účely, veřejné účely. A privatizace to znamená, že veřejnoprávní instituce už nemají zájem o to, co se děje a prostě tu činnosti ponechají na trhu. A záleží na trhu, jestli se toho zhostí nebo ne. A dnes tady hovoříme o outsourcingu a spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem, ale nehovoříme o privatizaci jako takové. Prováděli jsme nedávno výzkum pro Belgii a zjistili jsme, že když eh, porovnáme soukromé zajištění bezpečnosti a to veřejné, tak jde o to, že to soukromé je o 30 až 40 levnější. A nejde o platy, protože velice často eh, se snižují platy, ale jde o to, že jsou flexibilnější a více konkrétně zaměření, protože například voják je vycvičen na všechny typy vojenských akcí, ale pokud se podíváme na soukromé firmy, tak tam jsou zaměstnanci vycvičeni pouze na omezený rozsah nějakých činností, jako například ochranu vojenských kasáren a tak dále. A další model, který je spíše takový mezinárodnější, je model, kterýmu, eh, kterému říkáme v kriminologickém výzkumu modální bezpečnost. Já žiji v této zemi, mám a často tady spolupracuji se severními kolegy našimi. Když se podíváte na antwerpský přístav například, tak ve skutečnosti dochází k tomu, že se v podstatě zbližuje s tím sousedním přístavem a jde o takový úzel, si, no, je to tady nodal security, tady bezpečnost založená na úzlech. Co tím myslíme? Jsou to letiště, přístavy, kritická infrastruktura. A tam už není jenom jeden vnitrostátní cíl. Jsou to samozřejmě automaticky mezinárodní struktury. A tady se vracím ještě k tomu mezinárodnímu eh, modelu a k tomu užlovému a to je vlastně další věc, kterou chci zmínit. O co jde vlastně při poskytování eh, soukromých bezpečnostních služeb a obrany? V tuto chvíli už se nenacházíme v bilaterálním světě. Dnes žijeme v asymetrickém světě, kdy eh, ve válce už nejde o boji jedné zemi proti druhé, jednoho bloku proti druhému. Je to celé daleko nejasnější. Například otázka toho, kdo vlastně s kým bojuje v Sýrii, to už daleko, zdaleka není jasné. To znamená, že eh, nejde jenom o to, že se mění systém a, a, a způsob boje, ale e, stírá se hranice mezi trestnou činností a hrozbami, protože teroristické hrozby například e, je typ trestné činnosti, ale jde o to, jak to všechno pojímáme z právního hlediska. Všechno se nám to prolíná a hranice se stírají. Jsou to velké výzvy, ale jsou také, jsou zde také příležitosti pro systémy, Eh, veřejného a soukromého zajištění obrany a bezpečnosti. Je třeba, aby začaly spolu ty dva typy více spolupracovat. Dovolte několik příkladů eh, v tomto smyslu. Pokud jde o obranu, a tady máme skutečnou, eh, skutečný rozdíl mezi těmi v porovnání s těmi žoldáky, které známe ze středověku, ze středověkých italských měst, tak v dnešní době v dnešním asymetrickém světě dochází k tomu, že soukromé firmy se často využívají proto, aby hlídali třeba vojenská zařízení, vojenské, vojenská kasárna a vojenskou infrastrukturu. A často dochází k tomu, že to je celé tak složité, že skutečně velice často je potřebné využívat soukromé firmy, aby poskytly výcvik, který souvisí s těmi novými typy technologie a instalací. A často jde o ochranu logistického řetězce v rámci vojenských operací. Také je zde téma námořní bezpečnosti a eh, abych tady odpověděl vlastně na to, co tady zmiňovala jedna kolegyně, jestli máme dobré příklady. Ano, Belgie z roku 1990 má zákon o soukromých firmách a je tam jedna kapitola, která se týká námořní bezpečnosti, tedy toho, jak chránit plavidla. A to ne jinými vojenskými plavidly, ale právě ochrana ze strany soukromých agentur. Když tady hovoříme o soukromých vojenských firmách, tak je prosím nesměšujme s těmi klasickými nájemními tady žoldnéři, třeba těmi, které jsme měli v 60. letech v Africe. Skutečně dnes už to nejsou jednotlivci, ale jsou to soukromé firmy, protože kdyby to skutečně byly pouze jednotlivci, tak by se jimi zabývali jaksi a na ně vztahovali úmluvy OSN, protože úmluvy OSN hovoří jasně, soukromé firmy nejsou žoldnéři, jsou to soukromí poskytovatele bezpečnosti. Dále, když hovoříme o tématu bezpečnosti a především o tom přechodu od trestné činnosti spíše k hrozbám a ohrožení, tak soukromé firmy se využívají k ochraně budov, kritické infrastruktury a také jedna věc se tady také zmínila, je to ochrana hranic. Protože také hovoříme o tom, že soukromé firmy mohou poskytovat podporu při ochraně hranic. A moje poslední téma, které ještě nezaznělo v dnešní rozpravě, je skutečnost, že a jestli vůbec tedy mohou soukromé firmy zasahovat i do spravodajské činnosti, protože část ale více se setkáváme s extremistickými teroristickými hrozbami, hrozbami samota, sabotáže a tak dále. A dochází k tomu, že spravodajské služby mají předanou hodnotu. Soukromé firmy mohou také přispět k ochraně našich institucí, svobod a práv. Takže ten spravodajský cyklus spočívá v tom, že schromažďuje informace, analyzuje je a hledá ty rozpory či mezery ve, spravodajské, ve spravodajských informacích, to, co tady nevíme. A, trají, a snaží se také předcházet uh, selhání spravodajských služb, kde tady něco víme, ale nevyužijeme to. A jak jsem říkal už na začátku, máme také soukromé spravodajské služby, nechci tedy vyjmenovávat konkrétní firmy A toto jsou poměrně efektivní firmy, které fungují po celém světě 24 hodin denně a celá řada veřejných bezpečnostních orgánů spolupracuje s, tím, s tímto typem soukromých pravodajských služeb. To samozřejmě nejsou tajné služby, protože většina informací, které schromažďují, pochází z otevřených veřejných zdrojů. A e, je někdy neuvěřitelné, co všechno můžete získat z veřejně dostupných zdrojů, ale je také potřeba to analyzovat a tak dále. A abych tady dodržel svůj časový limit a nějak uzavřel svůj výstup, tak chci říct, že jako akademik, který už se více než 30 let zabývá těmito tématy, jsem velice rád a je poctěn, tím, že jste mě pozvali, jsem mezi vás. Chtěl bych poděkovat paní předsedkyni, ale také poslankyním a poslancům Evropského parlamentu. A myslím si, že díky tomuto veřejnému slyšení vlastně i Evropský parlament tady vysílá dobrý užitečný politický signál. A sice pojďme hovořit o, veřejné, o soukromém zajišťování bezpečnosti tato diskuse skutečně nemá souvislost s privatizací. Skutečně jde o spolupráci mezi soukromým a veřejným se- sektorem a to už je prostě zkušenost. Co nám chybí ještě, a tady souhlasím se svými kolegy a kolegyněmi, chybí nám to, že nemáme žádný rámec, který by upravil, upravoval to, jak na evropské úrovni vlastně chápeme a regulujeme eh, toto soukromé poskytování služeb. To je něco, co může parlament nahlížet a projednat z politického hlediska. A když jde o témata, jako jde kontrola, odpovědnost, tak toto je podnikatelská činnost. Je to využití firm, ať už ze strany jiných firm či veřejnoprávních orgánů. A jde o to, jak kontrolovat nějaký podnikatelský proces. Je třeba mít nějaké dohody na úrovni služeb. Je potřeba podrobně popsat, co se smí, co se nesmí, jaké jsou postihy, jaké jsou pokuty a tak dále. A tak toto funguje v spolupráci soukromého a veřejného sektoru, i pokud jde o bezpečnost. Samozřejmě musí, musí existovat kontrolní mechanismy a každý členský stát Evropské unie má svoji legislativu která se týká soukromého poskytova, soukromých poskytovatelů bezpečnostních služeb a definuje se tam, jaké činnosti mohou eh, vykonávat a jaké nesmějí, abychom se vyhnuli problému. Dále je třeba, aby existoval systém vydávání licencí, protože ne každý může vy, vykonávat tuto činnost. Dále je potřeba samozřejmě zajistit vhodný výcvik a školení a také mít nezbytný kontrolní systém a sankce. A to už je úplně poslední bod a poté už skutečně eh, využiji celých svých 15 minut. Chci říci, že i Evropská unie a především Evropský parlament může sbírat zajímavé myšlenky a eh, zkušenosti, aby i tato vaše instituce se vybudovala zkušenosti ohledně tohoto sektoru, který už nám nezmizí. Děkuji mnohokrát za vaši pozornost. Děkuji vám, pane profesore. A pan pro, uh, plukovník Sanderson má slovo. I'd like to open by thanking the... Já bych rád chtěl eh, poděkovat výboru SEDE za eh, pozvání. Já jsem velice rád, že jsem tady dnes mohl být a využiji tedy 10 minut, abych vám předvedl prezentaci. Eh, já musím říct, že já jsem v posledních eh, deseti letech eh, pracoval hm, na, ve vládní agentuře pro podporu a kontrolu rizika a spolupracuje také s Evropskou komisi v oblastech jako je Irák, Afganistán, Libie a také jinde v Africe a na Středním východě. V roce 2011 jsem byl spoluzakladatelem a prvním předsedou eh, Eh, britské Security in Complex Environments Group, což je obchodní združení s partnery eh, z vlády Velké Británie a soukromými poskytovateli bezpečnostních služeb na pevnině a na vodě na moři. A v posledních dvou letech jsem eh, byl jeden ze čtyř Pillar Directors pro Mezinárodní kodex, etický kodex v této oblasti. Tak především, o, o čem hovoříme. Soukromé bezpečnostní agentury poskytují ozbrojené a neozbrojené ochranné služby širokému spektru klientů v prostředích, kde existuje politické, ideologické a kriminální eh, ohrožení. Eh, tyto firmy ovšem neposkytují vojenské služby Eh, ke klientům patří hlavně vlády, zejména jejich diplomatické mise, mezinárodní organizace NGOčka, eh, těžařský a námořní průmysl a také stavební a rozvojové eh, firmy. Nejde o homogenní oblast. Eh, firmy jsou zde mm, od eh, velikosti několika lidí po desítky tisíce agentur, které fungují eh, lokálně nebo globálně, na zemi, na moři nebo tam i e, tam a zabývají se řízením velké řady bezpečnostních rizik. Možná fungují už nějakou dobu nebo vznikají třeba nedávno na základě třeba konfliktu v Iráku, Afganistánu nebo piráctví v africkém rohu. Eh, mají buď to eh, zaměstnání, buď to expatriáty, místní lidi, mm, eh, občany třetích zemí a tak dále. Jsou buď to veřejné společnosti nebo soukromé přestože existují určité osvědčené postupy v úrovně profesionality a e, provozních záznamech mohou být různé, e, ta úroveň může být různá. Je třeba říci, že e, když se to tady změní, většinou mají svá sídla ve Velké Británii nebo ve Spojených státech. Eh, existuje množství firm, eh, které fungují pouze vlastní, v eh, rámci vlastní země a tam je daleko menší viditelnost a také prostě není příliš vidět na jejich aktivity. Nicméně to, že mnohé firmy fungují mezinárodně, znamená, že není dost dobře možné je regulovat na národní úrovni, poněvadž jsou velmi mobilní a chtějí-li se vyhnout mm, určité regulaci, pak se prostě přestěhují. E, většina z nich e, vítá efektivní regulaci a zvýšení standardu poněvadž se mohou takto odlišit od zbytku trhu. A také samozřejmě eh, chtějí posílit prvek zodpovědnosti. Vlády a mezinárodní organizace jsou neustále významnou klientskou skupinou pro její služby. A to znamená, že eh, mohou mít vliv na uznávání a eh, podporování osvědčených postupů. Eh, bohužel to, že se klienti soustředují zejména na cenu a ne na kvalitu, podkopává snahu o zvýšování standardu. Co je tedy možné eh, v oblasti regulace? Ano, skutečně je třeba toto uznat jako mezinárodní biznis. Klienti a poskytovatelé eh, služeb eh, mají obvykle sídlo jinde, než tam, kde poskytují služby, a to znamená, že je zde stížen jakýkoliv právní proces. Vzhledem k tomu, že tedy nemáme eh, příliš tvrdé kontroly nebo možnost ovlivňovat věci, to se ukázalo zejména po konfliktu v Iráku v roce 2003, kde tyto služby byly eh, zataženy do incidentu s mnoha umrtími. Navíc eh, eh, je zde problém tedy jejich zodpovědnosti za tyto kroky. Eh, je jasné, že s tím se musí něco udělat. A výsledkem byl eh, dokument z Montro z roku 2008 na eh, příslušných právních závazcích a osvědčených postupech při konfliktech. Montrouský dokument eh, připomněl státům, že jejich právní závazky existují a že eh, existují také ty vhodné postupy, jak zde postupovat. Eh, k tomu bych ještě dodal, že ten dokument z Montreux sice Eh, spadá do rámce eh, ozbrojení konfliktu. Eh, aplikace těchto zásad může být daleko širší. Souběžný rozvoj speciálního zástupce OSN Johna Aragios, to byla iniciace Protect, Respect and Remedy z roku 2011, zde i odsud vzešla podobná, zašel podobný požadavek na to, aby také nestátní eh, aktéři respektovali lidská práva a mezinárodní humanitární právo. Mnozí ti, kteří byli signatáři Montrovského dokumentu, státy, občanská společnost a příslušné firmy, uznávají eh, přímo, že je třeba eh, vytvořit profesionální pracovní prostředí a respektovat lidská práva na základě eh, programu eh, švýcarské vlády eh, bylo v roce 2010 zveřejněn Mezinárodní etický kodex pro soukromé firmy a 2013 také mezinár, vlastně nejdříve byl přípravný dokument v roce 2013 vlastní etický kodex. Zde se to týká e, i praktických e, operačních věcí, včetně rekrutmentu, e, školení, kontrol, použití zbraní a tak dále. Cílem této asociace, která je nevládní organizací podle švýcarského práva a se sídlem v Ženevě, je podporovat, řídit a dohlížet na implementaci etického kodexu a podporovat odpovědná, odpovědné poskytování eh, bezpečnostních opatření při respektování lidských práv a mezinárodního práva. Eh, tato asociace má 12 eh, ředitelů, kteří jsou Eh, po čtyřech sektorů vládního eh, tohoto odvětví a občanské společnosti. Eh, mají několik funkcí, certifikace členských firm, sledování a posuzování jejich výkonu a také řešení stížností a újem. Eh, certifikace, kterou, která by měla začíst počátkem příštího roku, eh, v zásadě bude zajišťovat, eh, že se bude, budou nezávisle potvrzovány případy toho, že se dodržují příslušné standardy. To jsou PSC1, což je manažerský systém z Spojených států z roku 2012 a podobné. PSC1 Eh, má dnes status mezinárodního standardu ISO 18788 a podobný standard ISO 28007 eh, byla také zpracována proto, aby se chránila eh, mezinárodní obchodní doprava před pirátstvím. Čili budou se, bude se dohlížet na operace firm a e, budou se zkoumat také stížnosti tam, kde nějaké budou. A e, dále e, ICOCA vytvoří efektivní systém pro toto podávání a řešení stížnosti. Členství Eh, členy jsou nyní šest vlád, Austrálie, Norsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie, Spojené státy, dále 13 eh, organizací občanské společnosti a 87 firm, eh, tedy soukromých dostatečných služeb, z čehož 37, tedy 43% mají sídlo v EU a dalších 34 momentálně žádá o členství přičem 16 z nich eh, jsou v EU. Závěrem dá se říci, že globální eh, soukromé bezpečnostní služby poskytují eh, důležitou podporu diplomatických, ekonomických a humanitárních činností v některých z těch obtížnějších částí světa. Myslím, že je třeba PSC, tedy tyto firmy, podporovat jakožto odpovědné a účinné poskytovatele služeb. Eh, dokument Montro eh, by měl zvýšit profesionální úroveň a respekt pro lidská práva. Eh, jsem přesvědčen, že Evropská unie bude naplňovat mezinárodní úsilí v této oblasti. Stále zbývá ještě mnoho práce, zejména tedy v tom, aby státní i nestátní klienti reflektovali Eh, vysoké standardy eh, při pořizování těchto služeb. Já vám děkuji za eh, vaši pozornost a těším se na vaše otázky. Colonel, thank you very much indeed for... Děkuji vám mnohokrát, pane plukovníku, za nesmírně komplexní prezentaci sektoru soukromých poskytovatelů bezpečnosti, konkrétně tedy z hlediska etického kodexu tuto chvíli dávám slovo poslankyním a poslancům, nejdříve pan Ehler. Mm. Měl bych se nejdříve otázku na paní Kalmanovou. Když se podíváme na čísla, hovoříte o tom, že je tady maximálně 70 milionů na pořizování těchto služeb. No, nicméně tyto služby Eh, jsou velmi, velmi rozdílné. My máme třeba službu eh, Ruslan, ta pronajímá eh, stroje Antonov a když se podíváte na francouzské dodavatele, tak třeba náklady na určité služby, které se měly zmínit, zmírnit, tak se tedy outsourcují, že a pak máme G4S, což je možná eh, ta nejklasičtější soukromá bezpečnostní agentura. No a když eh, to tedy, eh, když z toho vyvodíte nějaké důsledky a třeba i negativní, no tak samozřejmě to z toho vyplývají prakticky otázka. A když se podíváte pouze na ten procurement, na to zajišťování těch zakázek od nich, takže máme tedy ty outsourcovací eh, firmy, eh, eh, dopravní logistika a bezpečnosti záležitosti, tak to skutečně ten obrázek vypadá celkem katastrofálně. Tady jsou jednak externí mise, pak tady máme potřebu chránit diplomatické služby. Čili, já nevím, jak byste si představovala to harmonizaci nebo centralizaci? My máme spíše ten problém, že u zahraničních misí ta pravidla pro uzavírání kontraktu je tak eh, strašně složité, že eh, u poloviny eh, evropských misí vlastně po půl roce ještě nic takového nefunguje. Takže u misí, které máme Eh, tady na jeden rok a na konci toho roku se to konečně podaří zajistit, tak mi se končí. A možná eh, ještě trošku více eh, k tomu vyjasnění. Já myslím, že tady musíme velmi pečlivě rozlišovat. Jednak se to týká tedy mocenského monopolu státu a otázka, nakolik je zde možno privatizovat. Eh, jiná otázka, eh, ta se eh, týká tedy bezpečnosti a zajištění diplomatických misí, tak to mm, samozřejmě tyto služby nemohou zahrnovat vojenské součásti. A další věc, Eh, prostě ten bezpečnostní sektor eh, je v podstatě odvětvím a tady je otázka, je to nějakým způsobem regulováno v Evropě nebo také v jiných státech na světě a také otázka, jak najít rovnováhu mezi eh, regulačním úsilím a hm, autoregulaci například. Ale je tady nebezpečí a Eh, to prostě eh, ta nebezpečí spočívá v tom, že eh, je tady velký zmatek v pojmech. Takže možná, že paní Karman, která se nejkonkrétněji vyjádřila k otázce EU a zadávání zakázek v rámci misí EU, čili vy jste tady zdůraznila negativní aspekty, ale musí existovat i pozitivní, aspoň tedy finanční ale skutečně jak si představujete centralizaci nebo eh, prostě eh, umístění zodpovědnosti. Děkuji. Eh, můžete říci tedy, komu, koho se tážete, nebo je všech panelistů? Ano, ke všem, je to tedy na všechny. Pan Demesmak. Dank u wel. Um... Děkuji mnohokrát. Pane Kolsi, jsem hovořil o správných eh, postupech a samozřejmě byste mluvil o Belgii zcela logicky. Tady jde o velmi zajímavé prvky, ta diskuse je velmi zajímavá. A ta externalizace, to znamená vlastně zadání smlouvou toho PPP, já proti tomu v zásadě samozřejmě nejsem. Pochopitelně tady hovoříme o specializovaném zaměření, specializované práci. Někdy to zadání externím spolupracovníkům je i levnější, ale pak, když máte tedy tu spolupráci soukromé, veřejné, to PPP, tak je to přece jenom něco docela zvláštního, když mluvíme o ozbrojených a neozbrojených složkách protože tady mluvíme o bezpečnosti, o možnosti použití násilí a to prozatím spadalo do jaksi státních pravomocí ehm, a zdá se, že to nabírá jiný směr. Mýlím se nebo ne? Ehm, hovoří se o tom dost? Já mám takový pocit, že o tom moc neslyšíme. A pane Sandersone, hovořil jste o Iráku a sice jste to neřekl explicitně, explicitně, ale je tady úloha Black Watch, ta společnost, o které se už hovořilo, ona mezi tím změnila vlastně dvakrát svůj název a okolo Iráku právě jsme viděli, že, že obíhaly nějaké dokumenty. Je to organizace, která působí v několika zemích, Číně a tak dále je to skutečně změna v chování těchto podniků, takovýchto soukromých firm. Děkuji. Thank you. Děkuji vám. Paní Vautmans, chcete se v tuto chvíli vyjádřit? Děkuji, paní předsedkyně. V podstatě nemám žádné přesné otázky, které bych chtěla položit, ale jeden závěr už bych si teď dovolila učinit, abychom si připravili další nasměrování. Opravdu vám děkuji, že jste tento bod zařadila. Děkuji mnohokrát. Ještě než eh, odejdete, vám chci poděkovat. Myslím, že to bylo velice důležité. Takže, milí kolegové, domnívám se, že toto téma, bylo to vidět na vstupech jednotlivých eh, přednášejících, že to je téma, o kterém se určitě bude čím dál tím víc mluvit. A uznávám, že to téma je v rámci slyšení velmi zajímavé. Už víme, jak to vypadalo, viděli jsme, jak to vypadalo v Paříži, viděli jsme, jak vypadala hrozba tady v Bruselu, ozbrojená vozidla, vojáci všude. A právě v tomto kontextu se odehrálo dnešní slyšení a je velmi důležité, přemýšlet o spolupráci soukromých bezpečnostních firm a státních nebo veřejných. Eh, milí kolegové, tato, ten návrh organizovat eh, toto slyšení také vyplynul z pohledu na novou evropskou obranu, jak, se, jak si představujeme evropskou obranu. Já tady konstatuji, nebo viděla jsem určité nedostatky, kdy spolupráce se soukromou bezpečnostní firmou mohly přinést určité problémy. Pan Kuls to řekl jasně. Ano, používat takovéto eh, služby je ale o 30-40 levnější. Čili už z tohoto důvodu je to, zajímavý, je to zajímavá možnost. Teď samozřejmě se musí sladit to, co dělají státy, to, co dělá NATO a to, co by dělali tyto soukromé firmy. Po atentátech v Paříži, já už jsem to říkala, je to samozřejmě smutná věc, ale přináší to i určité možnosti, protože nás to přesvědčilo, že musíme spolupracovat, dále spolupracovat eh, proti teroristům a ta spolupráce by mohla být jedním z nástrojů, které používat. Myslím, že o tom hovořil pan profesor Kohl, vy jste mluvil o 3 milionech lidí, které pracují v tomto sektoru. A to ukazuje, že tyto podniky, tyto firmy už mají určitý prostor, mají určité znalosti, know-how a mají poměrně dobrou rozpracovanou infrastrukturu, takže je, myslím, velmi důležité spolupracovat. A my jsme politici, političky, musíme uklidnit naše občany, dát jim pocit bezpečí a myslím si, že se musíme zapojit víc, že klasická válka skončila s vojáky přímo v terénu, to je minulost. Ta hrozba je dnes jiná, jsou to hrozby spíš, které se liší a těžko se předvídají. Čili to je důvod, eh, proč si myslím, že bychom měli se být za tu spolupráci užší mezi tedy tím, co známe jako klasický státní sektor, ať už je to vojsko, policie, anebo ten soukromý, čili ty firmy. Také jsme se dnes dozvěděli, že ta budoucí spolupráce mezi, eh, mezi těmito složkami musí být založena na racionálním Eh, pohledu a také musíme samozřejmě rozdělit příspěvky. My víme, že je potřeba optimálně využívat vše, co máme k dispozici a spolupráce musí být jak horizontální, tak vertikální. Vím, že to nebude jednoduché, ale je potřeba sdílit informace, eh, způsob eh, informování, ať už je to třeba k našim budovám a podobně. Čili tato spolupráce bude možná, jak už to řekla paní Karská, pouze budeme-li mít správný legislativní rámec, budeme-li mít eh, legislativu, která bude smysluplná a bude moci být eh, využíváno. A já jako liberálka asi vás nepřekvapí, že chceme respektovat soukromý život, chceme vědět, kdo co dělá s jakou informací. Chceme, aby budoucí právní rámec a spolupráce mezi oběma sektory, nebo tím PP, byla opravdu transparentní. Eh, paní profesorka Karman Kraman byla velmi, hovořila velmi jasně, ta spolupráce musí být transparentní. Jenom tak můžeme přesvědčit z eh, občany a kolega eh, o tom už hovořil, tak já se rychle napiju, protože už skoro nemůžu. Jinak zemřu přímo tady v parlamentu. Čili tak můžeme skutečně přesvědčit naše občany. Děkuji. Vielen Dank, Frau, Frau Wartmanns. Um, ähm, the interpreters have to go in. Tlumočníci, tlumočníci nás musí opustit za pět minut, což nás do jisté míry omezuje, ale také vám to dává příležitost se ještě stručně na konci našeho zasedání vyjádřit. Ještě než odejdou tlumočníci, vám chci poděkovat za vaši účast. Toto je skutečně takový rozjezd této rozpravy v Evropském parlamentu. Eh, jak víte, bude v té diskusi pokračovat ve rozpočtovém výboru, eh, dále ve výboru pro průmyslové záležitosti a tak dále. Takže toto je skutečně takový začátek eh, rozpravy, která bude pokračovat dál. Chtěli bychom poděkovat za to, že jste přišli mezi nás do Evropského parlamentu a nemějte obavy, že bychom tomuto tématu skutečně byli ochotní věnovat pouze hodinu. Je to skutečně takový začátek celé rozpravy, která potom bude pokračovat v dalších parlamentních výborech. Paní Kráman a poté pánové, prosím, v tuto chvíli máte čas stručně ještě schrnout debatu a omlouvám se vám za omezení, ale tlumočníci musí odejít do, na jiné schůze, takže budeme muset za pět minut skončit. Dobře, děkuji. Samozřejmě nemohu za tu chvíli odpovědět na vaše otázky, takže možná odpovím po skončení našeho zasedání, ale hlavní věc, kterou chci zmínit je, že dopady soukromých poskytovatelů a jejich činností na evropský bezpečnostní sektor a obranu, to ty nejsou omezeny jenom na porušování lidských práv a trestné činy. Samozřejmě mají dopad také na demokratickou kontrolu a odpovědnost, na náklady a na obyvatele zemí, které se snažíme chránit. Takže si myslím, že je třeba se na toto téma podívat z velice širokého hlediska, abychom nevynechali důležitá témata. A s těmi dopady možnými souvisí i moje žádost o to, abyste se nedívali jenom na právní úpravu, ale abychom také vzali na sebe odpovědnost, kterou mají členské státy Evropská úrove, eh, Evropská unie za řízení tohoto sektoru a těchto firm. A to Chris Sanderson také mě asi podpoří, protože eh, ta legislativa a omezení a právní předpisy budou pouze tak silné, jak silná pravidla bude vyžo- budou vyžadovat klienti. A tady je skutečně veliká role EU a členských států. Ano, děkuji mnohokrát za otázky a já velice stručně zodpovím uh, dotaz pana Ehlera, Protože ono skutečně tady jde o to, jak, dalece, jak daleko zachází ten právní monopol na použití násilí. A souvisí to také s občanskými svobodami a také s tím, co říkala paní kolegyně poslední, a sice s otázkou soukromí. Takže toto je jádro té politické diskuse, protože toto není skutečně akademická či technická debata. Toto je základ, jádro politické, demokratické diskuse. A abych odpověděl panu Demesmakerovi také, skutečně ano, bylo vydáno spousta akademických příruček, vedou se akademické diskuse, ano, ale chybí nám veřejná diskuse o tomto tématu, protože často dochází k tomu, že máme často to staré eh, pojetí ochrany a násilí, kde tady stát má monopol, ale dnes eh, v belgickém parlamentu, ještě to tady není u konce, ale v belgickém parlamentu také proběhnou slyšení veřejná, Evropský parlament tady byl první, ale v lednu proběhnou veřejná slyšení kde se povede debata právě o poskytování policejních služeb, vojenských služeb a tak dále. A například máme 1500 belgických vojáků, kteří chrání eh, vojenská kasárna. Samozřejmě potřebují eh, ochranu, ale například sídlo NATO Eh, chrání soukromé firmy, takže tuto eh, rozpravu potřebujeme. Potřebujeme, aby byla veřejná ve všech členských státech, a to především také v Evropském parlamentu, a to vzhledem k tomu, že trestná činnost a hrozby dnes máme automaticky prostě mezinárodní a přeshraniční. Děkuji mnohokrát a v tuto chvíli dávám slovo panu plukovníkovi Chrisi Sandersonovi a doufám, že to zvládne za dvě minuty. Uh, tak, několik věcí vláda, skutečně vlády neustále tedy volí to, že chtějí zajistit soukr- ze soukromých zdrojů bezpečnost svých třeba diplomatických misí a tak dále. A to proto, že tyto soukromé firmy jsou nákladově účinnější, jsou velice, velice rychle reagují, mohou se přizpůsobit požadavkům a navíc vláda nebude muset nést další náklady, jako třeba výplata Eh, penzí, důchodu a tak dále, které musí vyplácet svým státním zaměstnancům a armádě. Já jsem konkrétně ve, svých, eh, ve své prezentaci ne, nehovořil o konkrétních firmách, ale chci říci, že celá řada zaměstnanců v těch některých soukromých, soukromých firmách v Iráku, Afganistánu a jinde skutečně neplnila minimální standardy pro chování zaměstnanců a myslím si, že je třeba skutečně pohnat tyto firmy a jednotlivce k zodpovědnosti. A poslední věc, myslím si, že skutečně v tuto chvíli je prostor na systém a spolupráce založenou skutečně na spolupráce nikoli boji mezi soukromými a e, veřejným sektorem, a to vzhledem k hrozbám, kterým čelíme. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát, říká pan předseda, dámy a pánové. Chtěl bych také poděkovat tlumočníkům za to, že jsou ochotni e, ještě přeložit, eh, přetlumočit eh, poslední sdělení. Eh, poslední naše zasedání, tedy příští naše zasedání proběhne 25. ledna a přeji vám všem veselé Vánoce a šťastný nový rok.